Good morning, colleagues. Let's start. Dobré ráno, kolegové. Zahájíme schůzi. Ještě jednou dobrý den. Upozorňuji, že odpolední slot od 14 do 17.30 byl zrušen. Pakliže nejsou námitky vůči pořadu jednání, je tento při Námitky nejsou, alespoň žádné nevidím. Tlumočení je k dispozici ve všech jazycích, kromě finštiny, lotyštiny, litevštiny a gejlštiny. Potvrzení doporučení koordinátorů podle článku 214. Co se týká článku 214 a doporučení koordinátorů, podívejte se prosím pěkně na notu, kterou máte z 21. ledna 2020. Tento dokument máte v dokumentech ke schůzi. Nominace zpravodajů. Eh, Ondřej Kovařík z Renew byl jmenován zpravodajem ke zprávě Libe, co se týká návrhu rozhodnutí Rady ohledně uzavření dohody mezi Evropskou unii a Běloruskou republikou o usnadnění režimu pro vydávání víz. Je to dokument číslo 2019 lomeno 0182. Prováděcí zprávy. Loran Vince, EPP, byl jmenován zpravodajem k navrhovatelem stanoviska Libe ke zprávě AFET a INTA na téma mandát pro vyjednávání o budoucích vztazích se Spojeným královstvím. Je to dokument číslo 2020 lomeno 2023. Chci se zeptat, zda výbor tato rozhodnutí koordinátorů schvaluje podle článku 214. Zdá se, že nejsou námitky. Tím pádem jdeme na bod 3 na pořadu jednání, což je otázka k písemnému zodpovězení E pomlčka 002515 pomlčka 19 od Cornelie Ernstové ve věci Evropské kontroly migrace v Maroku. Vážení kolegové, první bod našeho pořadu jednání se týká otázky k písemnému zodpovězení na komisi ohledně migrační kontroly v Maroku. Tato otázka byla předložena kolegyní Cornelí Ernst z frakce GUE NGL už 2. srpna 2019, ale v, ve lhůtě 6 týdnů jsme neobdrželi žádnou písemnou odpověď, tak jak se to píše v odstavci 3 článku 138 jednacího řádu. Vzhledem k eh, neobdržení písemné odpovědi a podle odstavce 5 článku 138 jednacího řádu se koordinátoři rozhodli, dát tuto otázku, tuto věc na dnešní pořad jednání. Byla pozvána komise, aby nám poskytla informace ústně. Slovo dávám paní Davini Wood, eh, šéfce oddělení v DG Home z ředitelství pro strategie a obecné, eh, obecné věci, odbor pro mezinárodní strategii. Nejprve a všem dostane slovo paní Ernst. Ne, ne, ne, ne, ne. Nejprve komise. Takže, kdo si vezme slovo? Dobrý den, vážený pane předsedo, vážení poslanci. V první řadě mi dovolte se upřímně omluvit jménem komise za spoždění ve věci odpovědi na tuto důležitou otázku. Mohu vás ujistit, že předsedkyně von der Leyenová požádala všechny členy kolegia, aby na nejvýše dbali na to, aby odpovídali na písemné otázky europoslanců. Mohu vás rovněž informovat, že proces přijetí této písemné odpovědi byl již spuštěn a na otázku dostanete brzy odpověď. Nicméně už teď vám mohu poskytnout určité indikace. V první řadě Evropská unie podporuje marockou národní strategii k migraci a otázkám azylu hned od jejího přijetí v roce 2014. A to prostřednictvím celé řady projektů, které představují zhruba celkem 342 milionů euro. Pokrytá témata zahrnují prosazování ochrany migrantů, včetně přístupu k právní pomoci, posílení migrační politiky, tak jak na centrální, tak na lokální úrovni, posilování již, jeho jižního dialogu o migraci, eh, lepší řízení migrace, včetně lepší zprávy hranic, boj proti pašerování, pa, pa, pašování migrantů a proti obchodu s lidmi. Tento balíček eh, z roku 2000, eh, z 2018, který byl pak navýšen v roce 2019 další 4 miliony, byl implementován prostřednictvím programu, který má podpořit implementaci Národní marocké strategie pro migraci a azyl na straně jedné a pak prostřednictvím dvou projektů, které jsou prováděny agenturami členských států a mezinárodní organizací za účelem poskytnutí eh, školení, tréninku a výstroje a výzbroje pro zprávu hranic. Co se týká výstroje a výzbroje, eh, to se zaměřuje hlavně na vozidla, Eh, off-road, eh, tedy terénní vozidla a sanitky, ale také jsou to kamery, eh, námořní vybavení pro telekomunikaci a souřadnicování GPS a je to také vybavení v oblasti IT a forenzní vybavení. Jednotlivé projekty přispívají k tomu, aby navýšili spolupráci EU s Marokem, aby bylo dosaženo dialogu a partnerství v nejrůznějších oblastech, které se týkají migrace a bezpečnosti. Diskuse s marockými orgány probíhají za účelem prohloubení této spolupráce a, společné, a společného angažmá v oblasti migrace v rámci širšího strategického partnerství. Evropská unie a marocké úřady prošetřují možnosti dalšího rozvoje spolupráce s relevantními agenturami v EU. Tady bych ráda zmínila Evropskou pobřežní a pohraniční stráž a Europol. Obecně za se komise zavazuje aplikovat eh, jaksi celostní přístup eh, v partnerství s třetími státy, kde budeme kombinovat všechny naše politické nástroje přes obchod, po rozvojovou pomoc, po vízovou politiku, po spolupráci s readmisemi, po dobrovolnou eh, legální migraci v rámci partnerství win-win. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Děkujeme vám. Děkujeme zástupcům komise. Teď má tady slovo paní Ernst, která podala tuto písemnou otázku a pak dám slovo ostatním poslancům, kteří by si chtěli vzít e, slovo. Vzhledem k nedostatku času se prosím omezte maximálně na dvě minuty. Paní Ernst, máte slovo. Já so lange... Ano, tolik ani nebudu potřebovat. Já bych ráda od vás věděla, do jaké míry budou prostředky EU využívány také na stavbu pohraničních plotů. A jakým způsobem tedy budou kombinovány například prostředky španělské vlády a evropského rozpočtu, to znamená, jakým způsobem budou využívány tyto zdroje pro stavbu nebo zřízení těchto plotů. A dále, co se týče té protislužby, kterou EU očekává od Maroka. Mohla byste to trošičku více konkretizovat, jaká vyjednávání probíhají, k čemu jste došli, to znamená, jaká protislužba je očekávána tedy teď z ze strany Maroka. Co se s těmi lidmi bude dít? Budou uzavírány v táborech nebo prostě trošičku konkrétně? Můžete nám to tedy zodpovědět? Ještě k tomu tedy, co zodpovíte ústně, také ještě písemnou, písemnou odpověď, tak abychom to také mohli používat dál, tu vaši odpověď. Děkuji. Děkuji paní Ernst, paní Sporek. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Mám otázku. Otázku, která se týká ochrany lidských práv, která vlastně vyvstává i v souvislosti s evropskými fondy v roce 2018 v Maroku bylo zaznamenáno více jak 340 eh, různých porušení lidských práv. Eh, velká část toho právě v táborech migračních. Eh, v roce 2018 právě žadatelé o azyl a migranti byli vlastně zadržováni, byli zadržováni v průběhu nebo po dobu několika hodin, byly jim snímány otisky prstů, také dostávali vlastně, eh, byly v podstatě velmi často svazovány i provazy a v mnoha případech byli nuceni jít pěšky několik kilometrů předtím, než došli do města. A teď eh, i do jaké míry i takovéto akce byly financovány evropským rozpočtem. To znamená, pokud komise monitoruje eh, vlastně situaci takovýchto cizinců a vlastně i chování marocké vlády vůči těmto lidem. Благодаря Другý kolegy? Děkuji, děkuji. Ještě někdo chce k tomu něco říci? Ještě někdo chce položit otázku, připomínku? Ne, nikdo další. Takže dovolte, abych položil otázku nebo řekl k tomu něco i já. Co se týče otázek paní Ernst, ty jsou opravdu velmi relevantní. Členové tohoto výboru si zaslouží obdržet odpověď. Bylo by pro nás velmi důležité eh, vědět, jakým způsobem jsou vynakládány naše peníze. Podobně, jak eh, spolupracujeme se zeměmi Balkánu a s Tureckem, tak eh, Maroko vlastně představuje také velmi zásadního partnera, hlavně co se týče tedy prevence, migrace a kontroly. Spolupráce s Marokem v oblasti kontroly a řízení migračních toků z Afriky je něco velmi, velmi důležitého. A je třeba samozřejmě také uznat snahy těchto eh, států v Maroku útokům vlastně došlo k zadržení 70 nebo ke zmarnění více jak 74 tisíc pokusů o nelegální překročení hranic, což je opravdu velmi zásadní číslo. Kromě toho v minulém roce Maroko zachránilo více jak 19 500 lidí na moři. EPP podporuje ještě proaktivnější snahy třetích zemí právě v oblasti řízení migrace. A v této souvislosti je velmi důležité je vlastně podívat se na readmise. Ty musí být opravdu vykonávány protože to může opravdu vést k zásadnímu snížení migračního tlaku. A co je také velmi důležité, to jsou efektivní vlastně návraty zamítnutých eh, žadatelů o azyl. To znamená, je třeba opravdu se více obracet na třetí země i prostřednictvím různých podpůrných prostředků. Ale tyto podpůrné prostředky musí být zcela zásadně podmíněny, podmíněny právě readmisemi a návraty. To znamená, je třeba cel, všechny tyto postupy eh, přeskoumávat a kontrolovat na pravidelné bázi. A kromě toho samozřejmě je třeba podívat podívat se na ty další podpůrné prostředky. Děkuji. A teď dostanou slovo opět zástupci komise, tak aby zareagovali na otázky našich kolegů. Děkuji. Děkuji, pane předsedu, děkuji, děkuji kolegové také za tyto velmi důležité otázky. Dovolte mi, abych řekla něco trošičku k tomu kontextu, co se týče vztahu s Marokem v oblasti migrace. Protože tady je třeba se vrátit pár let dozadu. Mobilní part, tedy, pardon, partnerství mobility bylo podepsáno s Marekem v roce 2014, což je v podstatě základ pro naší spolupráci v této oblasti. Tento rámec byl nedávno prostřednictvím společného prohlášení ještě jednou potvrzen právě v průběhu Rady mezi Evropskou uní a Marokem podpora Evropské unie Maroku prostřednictvím těch programů, které jsem dříve zmínila, je součástí tohoto obecného dialogu a je také součástí tohoto partnerství nebo tohoto rámce partnerství mezi EU a Marokem. Spolupráce Eh, v oblasti migrace samozřejmě obsahuje různé věci. Eh, samozřejmě mm, jde o nelegální migraci, obchod s lidmi, převaděčství, ochranu těch, kteří se nacházejí eh, v Maroku. A samozřejmě také jde o to dělat osvětu a udělat všechno pro vyšší informovanost a samozřejmě zachraňovat životy. To je jasné, to jsou hlavní cíle Eh, takovéhoto partnerství se zeměmi, jako je například Maroko. V rámci eh, tedy toho nového eh, rámce, který byl potvrzen, se debatuje o dalších otázkách, včetně tedy otázkách lidských práv, hovoří se také o readmisích a tyto debaty společně probíhají tedy i s debatami o vízech a udělování víz. To znamená všechny tyto aspekty, to znamená řízení, ochrana eh, eh, hranic, eh, boj s přivaděči, boj s obchodováním s lidmi, nelegální migrace a readmise. To jsou věci, o kterých samozřejmě pravidelně hovoříme, jsou součástí vyjednávání v rámci tohoto partnerství a jsou jsou to ty hlavní cíle, které budou tedy podporovány v rámci této spolupráce. Takže v rámci tohoto, nebo v souvislosti s tímto, mohu pouze potvrdit, že co se týče financování z EU, tak žádné prostředky z evropského rozpočtu nejsou používány na zřizování plotů. A chci říci, že jde hlavně o tedy otázky, které rozhodně budeme, na které budeme odpovídat i písemně, které souvisí právě s partnerstvím se třetími zeměmi. To jsou otázky, které my vnímáme jako velmi eh, zásadní, stavíme se k ním seriózně a rozhodně, rozhodně obdržíte odpověď na vaší písemnou otázku také v písemné podobě. Děkuji. Děkuji. Děkuji, Izabel, prosím. Děkuji, děkuji za slovo. Já jsem přišla trošičku pozdě. Rád bych poděkovala komisi za všechny odpovědi na naše otázky. Já naprosto souhlasím s tím, že migrace a azyl jsou vlastně daleko větší a složitější otázky, které nelze vlastně vyřešit eh, na úrovni nějakého jednoho státu, protože mnoho zemí se potýká s těmito problémy mnoha zemí žijí e, migranti, nicméně víme samozřejmě, že všechny země musí spolupracovat, ale jaká spolupráce přesně? Prostě to, co nemůžeme akceptovat, že jediným důvodem pro spolupráci by byl boj s nelegální migrací do Evropy. To není dostatečné. Podívejte se, lidé někdy jsou nuceně opustit své domovy, hledají nové příležitosti k životu. A ve chvíli, kdy budeme hovořit o tom, že chceme v podstatě udělat všechno proti nelegální migraci, tak se musíme zamyslet na důvody a příčinami jejich útěku z domu, protože víte, eh, neexistuje žádný legální způsob, jak se dostat do jiné země ve chvíli, kdy jste uprchlíkem. Takže je třeba si na tuto otázku nějakým způsobem odpovědět, protože musíme vyslat i nějaký pozitivní signál, protože dnes eh, ráno zástupci místních eh, komunit komunit a obcí ještě jednou deklarovali, deklarovali zcela veřejně, že jsou uh, otevřeni a připraveni přijmout další uprchlíky. To znamená, jde o to, kdo je ochoten a kdo chce přijmout eh, uprchlíky ve svých domovech. Děkuji, paní, paní Zipl. Thank, you, thank you very much for this. Děkuji, děkuji za tyto otázky. Chci říct následující. Ano, Evropská komise věří a také v tomto smyslu jedná, chce tedy podpořit ty, kteří jsou pro následování a utíkají jsou uprchlíky. To je samozřejmě celá zásadní prioritní cíl a to je něco, čím se EU potýkala v posledních letech i v souvislosti se situací v našich sousedních zemích. Ale možná jedna věc, která zde byla zmíněna jedním z kolegů. Skoro, skoro 2 miliony Maročanů žijí legálně v Evropě. A když tady se podíváme tedy na toto partnerství, tak se snažíme společně rozvíjet cílené programy, které by vlastně vytvářely legální schémata pro přijímání lidí ze třetích zemí. Proto také existuje a je implementováno mnoho projektů, ve spolupráci s Marokem. Takže to je další z aspektů naší společné spolupráce, která spadá, nebo, která spadá vlastně do tohoto partnerství. To znamená, jde o to, aby toto partnerství bylo opravdu partnerstvím win-win, aby bylo pozitivní pro všechny zúčastněné strany. Děkuji mnohokrát. Děkuji, děkuji. Nevidím, že by se kdokoliv další hlásil o slovo, takže se můžeme hned přesunout k dalšímu bodu pořadu jednání a to je bod číslo čtyři. Takže jde o misi výboru LIBE do agentury Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody a bezpečnosti a práva které proběhlo v Estonsku 2000, v roce 2019. Mm, došlo k zavedení mnoha změn v souvislosti tedy managementu těch eh, velkých evropských systémů. Máme tady přeskoumanou, přeskoumané nařízení týkající se právě EU LISA, LISA a kromě toho bylo zavedeno několik nových systémů a ty starší byly aktualizovány. V rámci tohoto kontextu tato mise poskytla skvělou příležitost k tomu, aby se vlastně naši eh, kolegové seznámili vlastně s touto aktualizací. Kolegové také mohli získat další informace v souvislosti s těmi systémy, které jsou řízeny institucí EU, Sabrina Brinedoli a já jsme se této mise účastnili. Samozřejmě eh, my musíme představit zprávu z této mise, ale já musím v tuto chvíli omluvit eh, paní kolegyni Pinědoli, která zde dnes nemůže být. To znamená, já bych rád o této misi pohovořil a potom vám dám slovo. Takže <clears throat> v roce 2011 na základě 1077 nařízení eh, z roku 2011 byla vytvořena tato agentura LISA. Jejím cílem je podporovat politiky EU v oblasti spravedlnosti, vnitřních záležitostí právě těmito rozsáhlými informačními systémy. V listopadu 2018 mandát této agentury byl posílen v rámci nového nařízení z roku 2018 26. Samozřejmě, že je to na základě eh, vnitřních pravidel, které umožňují zároveň návštěvu této agentury, především pokud jde o kompetence konkrétních výborů, a to jednou za dva roky v rámci normální kvóty návštěv nebo misí. Toto byla třetí návštěva poté, co tato agentura v prosinci 2012 se stala provozu schopnou a první návštěvou po rozšíření mandátu na konci roku 2018. Naše mise se zaměřila na implementaci revidovaného nařízení pokud jde o práci šengenského informačního systému 2, systému VIS, vízového systému ETIAS, ECRIS, Eurodac a zároveň jsme hovořili o budoucích výzvách této agentury, implementace výročního pracovního programu, strategických prioritách, administrativa a zároveň rozpočet této agentury. Druhý den naší návštěvy jsme se mohli podívat na tyto rozsáhlé informační systémy, které agentura LISA zpravuje a které řídí estonské úřady. Navštívili jsme úřad Sirene, navštívili jsme všechny systémy, které používá tento úřad dále letiště v Talinu, abychom se seznámili s tím, jakým způsobem SIS-2 funguje a zároveň systém VIS na hranicích. Viděli jsme i národní systém pro vstup a výstup, entry-exit systém a jeho fungování ve Stonsku. Můžeme říci, že všechny tyto tři informační systémy jsou řízeny řádným způsobem a i nový systém, který byl zaveden, si vede dobře. Agentura v současné době, myslíme, rozhodně hraje řádnou roli, pokud jde o zajištění efektivity těchto systémů, takže udržuje vysoké profesionální standardy, implementuje regulační rámec Evropské unie a Zároveň bychom rádi zúraznili strategickou důležitost těchto rozsáhlých informačních systémů, které řídí Evropská agentura LISA. Rádi bychom řekli, že jsme rádi, že tato agentura eh, má čím dál tím větší a důležitější, důležitější roli díky kvalitní reputaci, kvalitní práce a zároveň je zde mnoho budoucích projektů, které byly svěřeny této agentuře do budoucna. Nárůst úkolů této agentury musí jít ruku v ruce s navýšením lidských a finančních zdrojů, to je jasné. A na závěr vítáme podporu této agentury ze strany estonské vlády a rádi bychom požádali o neustálou podporu v tomto ohledu. A nyní, milí kolegové, kolegyně, máte-li zájem k tomu vystoupit, prosím, dávám vám slovo. Není tomu tak? Nikdo nechce vystoupit k tomuto bodu. Takže prosím, kolegyně, ano, děkuji, děkuji za slovo, vážený pane předsedo, děkuji, ano, pokud jde o tuto misi Libé, je to mise, která se týká zda to bylo opravdu i v tom operačním středisku. Teda to je mise, která se týká příštího týdne do toho datového centra. Pokud jde o sídlo, lisy, a zároveň technického střediska. Možná by to bylo takové koherentní, pokud jde o důležité projekty, kterými se zabývá tato agentura. Vy jste hovořil o různých databáze, o různých systémech, které se vytváří v rámci EULISA, aby bylo například mm, možné le, lepším způsobem kontrola všechny ty migrační toky na hranicích. Děkuji. Děkuji vám za tuto otázku. Říká pan předseda, ještě, ještě někdo? Tak v tom případě přerušíme naše jednání eh, do 10 hodin, kdy budeme projednávat další bod. Děkuji. Okay, let's start. Dobře, milí kolegové, milé kolegyně, začneme. Přemínáme k točka 5 dnevní red. Milí kolegové, milé kolegyně, dalším bodem na našem dnešním programu dalším bodem na našem dnešním programu je situace ohledně zřízení úřadu Evropského veřejného žalobce EPPO. My budeme debatovat o tomto tématu s našimi kolegy z výboru KONT. Vítám mezi námi paní Holmajer, předsedkyni tohoto výboru. Jak víte, tak EPPO je založeno na nařízení 2019 lomeno 1939 jde o posílenou spolupráci pokud jde o zřízení EPPO a dále je to článek 86 TEF e smlouvě o založení Evropské unie. Je to založeno na směrnici 2017-1371, boj proti podvodům, proti finančním zájmům Unie na základě trestního práva a transpozicí do národní legislativy. Je to nástroj posílené spolupráce. V současné době 22 členských zemí se účastní na této práci a já jsem velice rád, že zde mohu přivítat nejvyšší žalobkyni paní Kondrianu Korvíše, která mezi nás dneska přišla. Dobrý den, dámy a pánové, děkuji, děkuji za pozvání, pane předsedo, a děkuji za možnost eh, vystoupit ve vašem výboru. Já, když jsem v listopadu loňského roku nastoupila do té funkce, moje první otázka byla, jaké máme zdroje a jaké zdroje zároveň potřebujeme, tak aby EPPO mohlo fungovat eh, na konci roku 2020. A můj první dopis jsem poslala členským státům. Požádala jsem je, aby mi poskytli data, která by nám umožnila nějakým způsobem zhodnotit, odhadnout předpokládanou zátěž pracovní našeho úřadu EPPO v prvním roce. Dva hlavní parametry této definice, které musíme definovat, je počet delegovaných žalobců, kteří budou pracovat v jednotlivých členských státech a zároveň počet zaměstnanců EPPO v naší centrální kanceláři banky budou fungovat v Lucemburku. Rozhodnutí ohledně rozpočtu nejde pouze o technické nějaké rozhodnutí či cvičení pro odborníky v oblasti rozpočtu. Parlament přijde s rozsáhlým politickým rozhodnutím. Nebudete rozhodovat pouze o rozpočtových otázkách, ale zároveň a pravděpodobně to bude ještě důležitější rozhodnutí o základních principech, na, na základě kterých bude úřad EPPO fungovat. Dovolte mi to vysvětlit. Na základě všech informací, které jsem měla k dispozici na konci loňského roku a zároveň s ohledem na načasování rozpočtové procedury, jsem musela předložit určité odhady potřeb PPO na rok 2020-2021. Obrátila jsem se na komisi s velice jednoduchým jednoduchou zprávou. Pokud je základní informace ohledně očekávané pracovní zátěže EPPO zatím není k dispozici ze strany některých členských států, musíme začít fungovat, protože pokud budeme zač- zájmy práci v roce 2020, tak rozpočet pro rok 2020 bude muset být opětovně eh, hodnocen, navýšen zásadním způsobem a rozpočet pro rok 2021 přizpůsoben potřebám. V tomto kontextu 17. února budu mít schůzku s komisařem Rej Ukrajiny S tím už jsem se sešla několikrát. Byla to velice příjemná spolupráce. A sejdeme se rovněž s panem komisařem Hanem. To bude pro mě první příležitost setkání. Jedna věc je jasná. Moje odhady znamenají to, že legislativní finanční rámec na základě EPP o e, nařízení bylo stanoveno, už je zastaralé. Protože jsme předpokládali, že EPPO zahájí práci se zdroji v roce 2020 a že bude v plné um, provozní schopnosti do roku 2023 a že budeme schopni vést někde kolem plus minus tisíce šetření. Ovšem toto mm, se prokázalo jako nesprávné, tyto odhady. EPPO v zásadě nemůže fungovat jako regulační agentura, začíná na zelené louce a postupně navyšovat své aktivity. EPPO je úřadem žalobce, proto musí respektovat principy zákonnosti, trestní procedurální zákony jednotlivých účastnických států a základní práva lidí, kteří jsou součástí trestního řízení. A EPPO úřad musí zlepšit i úroveň ochrany finančních zájmů Evropské unie. Cílem je dosáhnout konzistentní úroveň investigativních a mm, vyšetřovacích aktivit ve všech účastnických státech. Ráda bych potvrdila to, že v současné době jsou zde mm, různé zásadní nedostatky. A třetí záležitost EPPO bude i součástí jednotlivých národních justičních systémů, ovšem to neznamená, že by mělo dojít ke snížení stávající úrovně ochrany finančních zájmů e- Evropské unie. V praxi to znamená to, že v prvním roce aktivit úřad EPPO musí být schopen otevřít minimálně 2000 nových případů. EPPO bude vyšetřovat a Mm, věnovat se části těchto případům a zbytek bude mm, šetřit, budou šetřit národní úřady. Od prvního dne aktivit tento úřad EPPO musí být schopen zvládnout i nevyřešené případy, které spadají do jeho kompetence. Můj takový velice konzervativní odhad v tomto ohledu je, že delegovaní žalobci budou muset probrat minimálně 3000 případů, aby rozhodli o tom, ke kterým se budou věnovat oni a které vrátí zpátky na národní úroveň. A samozřejmě zde bude striktní lhůta, která bude stanovena nařízením EPPO po dobu, které to budou muset zvládnout. No a zároveň musíme zajistit, aby se EPPO dále rozvíjelo a aby přineslo přidanou hodnotu v souladu s cílem na základě kterého bylo EPPO zřízeno. Vážení poslanci, poslankyně, my nemůžeme mm, dosáhnout mm, všeho tohoto pouze tím, že máme 32 a čtvrt evropských delegovaných žalobců, 22 evropských žalobců a 29 zaměstnanců v naší centrální kanceláři. Toto je stávající plán totiž. Proto Dovolte, abych byla trošku konkrétnější, pokud jde o počet evropských delegovaných žalobců, protože jsem slyšela skutečně mnohokrát ze strany členských států a co mě překvapuje více, dokonce i ze strany služeb eh, Evropské komise různé názory. Údajně bude možné, dokonce preferovatelné na základě rozpočtových omezení definovat kapacity EPPO úřadu eh, tak pokud jde o začátek jejich eh, fungování na základě stávajících případů každého členského státu. Pokud eh, ve stávajícím členském, pokud v některých těchto členských státech to neumožňuje eh, pokrytí dedikovaným evropským delegovaným mm, žalobcem, možná bychom s tím měli mít nějaké žalobce na částečný úvazek, to nevím. Já jsem již několik let v této funkci a skutečně, se mm, ne, ne, skutečně neznám žádnou zemi na světě, kde by fungoval tak někdo na čtvrt úvazku. Jak by mohl takový delegovaný žalobce vůbec fungovat v praxi? například, že by pracoval na případech eh, PIF dopoledne a odpoledne na národním případě, nebo že by například přerušil eh, jednání, aby se mohl věnovat národnímu případu a nebude se věnovat evropskému případu, kdo se bude věnovat náléhavým záležitostem, pokud eh, tito žalobci na částečný úvazek budou například u soudu, kdo bude stanovovat priority a co je nejdůležitější, jakým způsobem bude zajištěna potom nezávislost takové takzvaného žalobce na částečný úvazek. Pro mě je to jasné. Pokud chceme odvést seriózní práci, pokud chceme prokázat přidanou hodnotu EPPO eh, úřadu od dne D, od prvního dne, pokud chceme, aby to byl nezávislý úřad, tak zde musí být evropský, tak zde musí být evropště dalkovaní žalobci na plný úvazek a potřebujeme alespoň dva takové lidi na členský stát, což je v souladu s nařízením EPPO prosinci loňského roku jsem měla možnost vystoupit ve výboru Libe a požádala jsem vás o odpověď na stejnou otázku, stejnou, kterou jsem položila i ministrům spravedlnosti v ten samý den. Chceme mít úřad EPPO pouze proto, abychom řekli, že teda máme takový úřad, nebo chceme takový úřad, který bude efektivní, účinnou instituci. Jsem si vědoma zajímavých pozměňovacích návrhů, které byly předloženy v rámci eh, procedury absolutoria podle mého názoru jdou správným směrem a zároveň mě parlament Eh, ujistil o podpoře toho, že chcete mít plně nezávislý, efektivní úřad EPPO. Víte dobře, že EPPO mm, má obrovský význam pro evropské občany. Když se podívají na tento úřad, tak vidí v podstatě vlastně první, skutečně ostrý nástroj, který by měl bránit právní stát EU. Já jsem začala navštěvovat jednotlivé účastnické členské státy a obdržela silnou podporu ohledně rozpočtové revize. Chápeme, že EPPO posílí náš boj proti přeshraniční kriminalitě, zlepší spolupráci a zároveň zvýší důvěru mezi členskými státy. Já bych byla ráda, aby tento úřad byl jakýmsi centrem výjimečnosti, pokud jde o, mm, o boj proti přeshraničnímu zločinu v oblasti VTA pro vymáhání evropských prostředků. Určitě jste četli poslední studii Kýlova institutu pro světovou ekonomiku. Snaží se kvantifikovat přeshraniční mm, defraudace v oblasti DPO, DPH v EU, které představují asi 30 až 60 miliard ztráty každý rok. A proto si myslím, že je důležité, abychom investovali do EPPO i z tohoto důvodu. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme, děkujeme paní žalobkyně. A nyní dáváme slovo paní Holmajer. Děkuji mnohokrát, pane kolego Radevé. V první řadě bych chtěla poděkovat vám, paní Kveši, za vervu, s jakou jste se pustila do práce a s jakou už se vlastně potýkáte se svou prací. vypadá to, že budete moci ta očekávání, která ve vás parlament vkládá, i naplnit. Dovolím se vyjádřit se k tomu, co jste říkala už dlouho. Jsme s kolegy kritizovali ten původní koncept EPPO, tedy že se omezí Eurojust, omezí OLAF, aby se vybudovalo EPPO. Víme, že všechny tři jsou eh, už tak podfinancované, takže dále je podfinancovávat, aby se vytvořilo EPPO. To je nějaká logika, která není tak úplně jasná. My ve výboru Libe i Kont i Buč se snažíme v tomto smyslu na komisaře působit. Pan komisař Oettinger nám přislíbil, že pokud vzniknou nějaké nutnosti u EPPO, což eh, tedy předpokládáme, že by se mohl objevit dodatečný rozpočet pro navýšení prostředků. Eh, my jsme už v rozpočtu eh, si vymínili jakési navýšení, ovšem nestačí to vzhledem k tomu, jaké prostředky budou zapotřebí. Takže z mé strany, a myslím si, že to bude u mnoha kolegů podobné, bych se ráda zasadila o adekvátní vybavení, zejména z personálního hlediska, to je potřeba zdůraznit. Za druhé, pro nějaký žalobce na částečný úvazek to vůbec nejde. Ty, ty, ty, ty částečné úvazky, to podobné problémy máme u Eurojustu lidé jsou nejenže zatěžováni národními eh, jaksi úkoly, ale pracují na částečný úvazek a eh, to nepůsobí dobrotu. Jednak, že ten člověk je rozlítaný mezi dvěma pozicemi ale zároveň to vlastně rozdělení mezi evropskou a národní úrovní to vůbec nechápu. V podstatě to ničí to, co v rámci EPPO chceme dosáhnout, protože pokud někdo má být na třetinu nebo na polovinu, eh, být aktivní v členském státě, nevím, jak eh, například může řešit otázky podvodu v oblasti DPH eh, po ránu na dvě hodinky v členském státě. To mně přijde naprosto nerealistické, nereálné a měli bychom o tom hovořit. Můj návrh, co se týká obsazení EPPO, je to, aby to nebyla agentura, aby to byla instituce, svébytná instituce, podobně jako máme jiné samostatné instituce, které jsou jasně vymezeny v rozpočtu a nejsou obsaženy ve všeobecném rozpočtu komise. Srdečně děkuji za to, že jste se zaměřila rovnou na téma podvodů v oblasti DPH. Já si myslím, že budete muset spolupracovat s celníky nějakým rozšířeným způsobem. Chcete-li tyto otázky řešit, podíváme-li se na e, objemy peněz, které, o které přicházíme, to je v řádech tří místných e, miliard a pak tady hovoříme o nějakých pěti miliardách, které nemůžeme nikde vyškrábnout, to je skutečně trapné. E, Poznámka ze sálu bez mikrofonu. To jsem říkal, miliony. A milia, aha, pardon, já jsem se spletla. Omlouvám se, tak to byl přeřek. E, e, hovoříme tady o pár milionech a e, miliardy nám tu chybí, bylo by smysluplné ty peníze dát na boj s organizovanou kriminalitou. Samozřejmě jsou některé státy, které by si měly jasně porovnat, kolik nás stojí vyšetřování a kolik nás to vyšetřování přinese. Myslím si, že kdyby se ten výpočet udělal, byli bychom všichni na vaší straně. Takže my za vás budeme bojovat a podpoříme vás. Ještě jednou děkuji za pozornost. Teď by měli dostat asi slovo koordinátoři. Nevím, eh, ale v jakém pořadí mají být. Máte nějaký plán? jestli začnete vy z Libe nebo já, z kontu nebo jak. Děkuji vám, Moniko. Dostaneme slovo, dostanou slovo koordinátoři Libe a Kont a pak ostatní poslanci. Jako první koordinátoři Libe a poté koordinátoři Kont. Poprosím všechny, aby své intervence omezili na dvě minuty, protože je mnoho kolegů, kteří chtějí hovořit. Začne pan Lenard. Dobrý den, vítejte. Je skvělé vidět, že EPPO se pomalinku rozjíždí, na to se velice těšíme. Já jsem ze země, z Holandska tedy, e, která se původně nepřipojila k EPPO, ale jsem velice rád, že ve finále jsme se připojili a jsme rádi, že ten úřad povedete zrovna vy. Zejména k tomu, co jste říkala a co má velkou podporu zde v parlamentu, chceme skutečně nezávislé a efektivní EPPO. Nechceme EPPO jaksi samoučelně, jenom aby bylo. Chceme EPPO, které také něco dokáže, které bude přínosem i v praktickém slova smyslu, protože způsob, jak využíváme peníze, to je velice důležité pro eh, jaksi eh, Evropu a její důvěryhodnost a to, jak se v minulosti využívaly peníze, eh, to zkrátka nefunguje. Mám dvě otázky, stručně. Jednak, podíváme-li se na ten systém pro zprávu případů, který se má vytvořit, chápu správně, že Eurojust aktualizuje svůj podobný systém. Chci se zeptat, zda je nějaký kontakt mezi Eurojustem a EPPO, aby se zajistilo, že to bude probíhat nějakým vzájemně prospěšným způsobem. Chci se zeptat, jak obecně vnímáte spolupráci mezi Eurojustem a EPPO do budoucna. Za druhé, nedávno jsme vedli debatu zde v parlamentu na téma eh, zemědělských dotací. Tam dochází k značným skandálům, přičemž Evropská komise v zásadě řekla, no, to se bude muset vyšetřit v členských státech. Evropské řešení, evropské kompetence nejsou. Já všem říkám, kdo se mě na to ptá, že to do budoucna bude řešit EPPO, takže má otázka na vás je, jakým způsobem hodláte tato témata řešit, když vidíme, že dochází k podvodům nebo ke zneužití původního účelu zemědělských dotací v Evropské unii. Jak vnímáte roli EPPO v takovýchto případech do budoucna? Děkuji a přeji mnoho štěstí. Děkuji, paní Zipl má slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Díky paní Keveš, že jste eh, přišla a díky za vaši prezentaci. Plně s vámi souhlasím, že boj s podvody v oblasti finančních zájmů EU to je to nejzásadnější pro naše občany a myslím si, že to také ze dvou důvodů. Jednak hovoříme o penězích daňových poplatníků a za druhé jde o důvěru v orgány zde, proč, když nebudeme s tímto bojovat, proč by se naši občané měli nějakými pravidly vůbec řídit. Proto je vaše práce tak důležitá. Chtěla bych se vás zeptat, nevím, jestli budete moci zodpovědět, nebo budete chtít zodpovědět, hovoříte-li o těch e, žalobcích na částečný úvazek, to zní až směšně. Můžete nám prosím říct něco o důvodech pro toto, proč eh, o tom vůbec musíme uvažovat? Skutečně jsou některé členské státy tak málo ochotné pustit se do příslušných eh, šetření, anebo, což, to také může být pravda, je to tak, že v celé řadě našich zemí ty systémy už tak nejsou dost dobré, respektive nejsou už tak dost dobře vybavené, ve smyslu, že máme příliš málo žalobců. Je i toto problém? Máte nějaké poznatky z členských států, proč se vůbec začalo hovořit o žalobcích na částečný úvazek? No a ať už bude důvod jakýkoliv, je to nepřijatelné, protože je jasné, že to nebude fungovat. Pak mám další otázku ohledně počtu e, případů. E, Samozřejmě nepochybuji o těch číslech, která jste zmínila. Je zde mnoho případů korupce nebo zneužívání fondů. Slyšeli jsme o celé řadě, mimo jiné od OLAFu. Můžete nám prosím trošičku vysvětlit, na jakém základě říkáte, že těch případů je daleko více, než se původně myslelo? Děkuji. Děkujeme. Paní Intervelt má slovo, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Díky, paní žalobkyně, že jste tu. Díky za vaši upřímnost. Myslím si, že je velice důležité, aby v této rané fázi, teď na začátku, bylo vše úplně jasné, abyste jasně řekla, co potřebujete, co se děje a co je špatně. Kolegové, tak nějak tu eh, vidím určitý vzorec. Podobné chování členských států vidíme u Frontexu. Všichni říkali, ano, Frontex potřebujeme a eh, pak se tomu eh, dá k dispozici kapacita, ale najednou se ty sliby nenaplnily. A to samé je tady. A v případě EPPO, možná, že jsem cynická, ale napadá mě, že možná je několik členských států, které by chtěli, aby EPPO selhalo. A to je jedna z obav hned od začátku, že členské státy tomuto neposkytnou dostatečnou podporu. Otázka je, zda komise dělá dost na to, aby vás podpořila, protože komise navrhuje konec konců rozpočet a musí za vás bojovat. Zajímavé bylo, co říkala paní Holmajer že by EPPO mohlo se přešoupnout do jiného šuplíčku rozpočtu, což by bylo zajímavé. Nemohu zcela posoudit ta čísla, o kterých hovoříte, ale je to hodně. Jsou to tisíce případů. Podle vašeho názoru, pokud se nevyřeší ten kapacitní problém rychle, co se s těmi případy stane? A pak otázka na nás. Jaké páky máme? abychom členské státy donutili eh, se nějakým způsobem pohnout. Samozřejmě můžeme je přátelsky požádat jednou, dvakrát a potom po třetí, pokud se stále budou zdráhat, možná bychom měli použít jiné prostředky. Nevím, možná bychom měli začít s nějakou rozpočtovou stávkou, než se pohnout, protože Oni chtějí také peníze. Máme tady určité autoritářské, autoritářské eh, eh, šéfy, kteří rádi berou evropské peníze a používají je pak na podporu svých vlastních režimů. Takže já si myslím, že musíme použít i drastičnější opatření, pokud se členské státy nepohnou rychle, protože pokud EPPO nezačne pěkně z ostra, tak v podstatě nezačne vůbec. Děkuji za zelené. Kdo si vezme slovo? Prosím. Děkuji, děkuji. Hovořím za členy Libe naší skupiny. Děkuji mnohokrát za vaší prezentaci a mohu říci pouze následující. Samozřejmě právní stát musí být eh, posilován a musí být také vykonávan, protože jinak to nebude mít žádný smysl. Potřebujeme samozřejmě jistotu, bezpečnost a samozřejmě nemůžete zajistit absolutní soulad, ale musíme zajistit efektivní cíle na trestní vyšetřování tam, kde dojde k trestnému činu. Prostě nemůžeme akceptovat eh, to, že by tato funkce nebo tato agentura, tato instituce vlastně nebyla řádně eh, vybavená, neměla dostatečný personál, to prostě nejde. A my uděláme všechno pro to, aby prostě tato práce, kterou máte vykonávat, byla vykonavatelná řádným způsobem. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. byl naznačen aktuální stav tohoto nového organismu. Já za svou frakci musím říci, že podle mě je naprosto zbytečné ptát se v této chvíli na operační rámec. Eh, opakovaně říkáme během tohoto dlouhého procesu, na základě kterého vzniklo EPPO, že takovýto mechanismus by znamenal konečnou definitivní ztrátu suverenity členských států. Evropský prokurátor má mít až příliš široké kompetence vzhledem k pravomocím státu. Má zasahovat i do jejich výlučné působnosti, to znamená do trestního práva. Proto jsme proti takovéto instituci EPPO nejsme, abych to specifikovala, proti boji s korupcí, ba naopak. Pro nás je prioritní řešit tyto eh, trestné činy, chránit finanční zájmy EU, ale je to prerogativ členských států a tak to musí zůstat. Je to součást jejich suverenity. To znamená, mohou to být pouze národní orgány, které musí zajistit úzkou justiční spolupráci, musí si vyměňovat informace s ostatními příslušnými organizacemi v oblasti podvodu a v oblasti stíhání těchto trestných činů. Podle nás EPPO neodpovídá principu subsidiarity e, a nadměrně zatěžuje evropský rozpočet, což jsou veřejné prostředky, které se mohou použít na jiné priority. Eh, jako třeba boj s nezaměstnaností mladých a nebo na všeobecnou podporu struktur. Jsou zde určité eh, obavy, které vyjadřují celé, eh, celá řada členských států již dlouho. Jde o kompetence EPPO. Jsou to námitky, které přímo souvisí s druhém nástroje, jaký zde má vzniknout. My jsme nadále proti. I teď se opakuje, že zde vzniká jakási nová struktura, což povede ke stavu, který nebude funkční, nebude eh, mít náležitou strukturu. Eh, přičemž teď se mají eh, přesvědčovat členské státy, aby sami dobrovolně přispívali lidskými a jinými zdroji k fungování tohoto organismu, což bude znamenat, že vlastně sami sebe okradou o určitou míru produktivity. Děkuji vám za pozornost. Thank you, Mr. Děkuji, pan Prokočiny, prosím, máte slovo. Giorno. Dobrý den. Děkuji paní Kveši za to, že přišla A děkuji také za to, jakým způsobem zde hovořila velice upřímně, což není vůbec běžné v evropských institucích. Není tajemstvím, že naše frakce je hodně zdrženlivá, co se týká vytvoření nového eh, evropského státního zástupce. Tato zdrženlivost tak nějak vychází z našeho, z našeho navázání na princip subsidiarity. Na druhou stranu, když se podíváme na nařízení o EPPO, které už je realitou a teď jsme ve fázi vlastně vytváření EPPO, tak je jasné, že teď nelze udělat nic jiného, než doufat, že tento mechanismus bude vytvořen co nejefektivněji. A tím pádem je potřeba doufat, že bude mít dostatek nástrojů, aby mohl také fungovat. Jinak eh, by to v podstatě bylo jenom prázdné gesto. Otázka, kterou mám, je tato. Pokud se nepletu, v roce 2018 předseda komise Juncker hovořil o e, kompetencích EPPO a zmínil mimo jiné i teroristické činy. A má otázka je tato. Vzhledem k obtížím, e, jaké má EPPO při obhajování svého rozpočtu už tak, máte dojem, že bude vůbec možné tuto utopii eh, nějakým způsobem zvládnout, tedy že byste rozšířili své kompetence i na tuto sféru trestných činů? Děkuji. Děkuji a za GUE. Dobrá. Výborně, a teď přecházíme ke koordinátorům za výbor KONT. Pan Zdechovský. Děkuji, děkuji. Paní žalobkyně, děkuji, děkuji za vám, za váš skvělý projev. Samozřejmě ta situace v jednotlivých členských státech je rozdílná. Je velmi důležité samozřejmě zachovat naprostou neutralitu, protože v mnoha členských státech ten problém je rozdílný. Já jsem byl například na misi kontu ve Slo- na Slovensku a tam jsem zaznamenal opravdu velmi vysoký nátlak a vliv mafie na státní organizace, včetně tedy funkce žalubce. Samozřejmě si vzpomínáte i na případ novináře Kuciaka, a jak to vše tedy bylo propojeno i s tajnými službami, s funkcí žalobce, policií, jak se to vlastně vázalo i na slovenského premiéra, to je prostě neuvěřitelné. A teď já se ptám, jakým způsobem budete schopna prosadit nebo prokázat svou neutralitu a jak se budete potýkat tedy s tím, že v některých státech ta vyšetřování jsou opravdu ovlivňována, protože ten problém samozřejmě je ten, že tady ty fondy byly používány už velmi mnoho let a nikdo, protože nikdo nechtěl, nevyšetřoval nebo neskoumal, jakým způsobem byly tyto zdroje byly eh, využívány. Vlastně to byla až vražda novináře Kuciaka, která vedla k tomu, že se touto otázkou lidé začali zabývat. A já si myslím, že jde o velmi důležitou otázku a rád bych věděl, jak tady se k tomu postavíte a jak tady to váš tým bude vyšetřovat. Děkuji. Paní Čeníče, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Díky paní Kveši, že jste mezi námi. Děkuji vám také za to, jak transparentně, jak elaborovaně jste nám představila potřeby eh, v rámci spuštění EPPO, tedy finanční prostředky, personální prostředky, eh, které potřebujete, abyste mohli dobře fungovat. Já mám osobní zkušenosti s justicí v Itálii, v justici jsem pracovala, tam eh, tato spolupráce byla naprosto zásadní v boji s organizovaným zločinem. Jsem přesvědčena, že EPPO bude hrát naprosto fundamentální roli i v boji s organizovaným zločinem přeshraniční podstaty, což je něco, co musíme na našem území eradikovat. Takže je potřeba řešit tu nelegální činnost, která se velice často projevuje v korupci, podvodech, praní špinavých peněz, což všechno podkopává finanční zájmy EU. Vaše prokuratura musí v těchto zločinech hrát zásadní roli. E, velice správně jste zdůraznila nutnost mít dostatečné vybavení prostředky, a to konkrétními prostředky, jak penězi, tak lidmi. Já mám ale otázku na něco trošku jiného. Vzhledem k nelegální činnosti Eh, která v Evropě dochází a vzhledem k tomu, že eh, se nám daří eh, získat zpět pouze zhruba 1% peněz jaksi z těch trestných činů. Podíváme-li se na nástroje, které máme, jsou dostatečné, abychom s tím organizovaným zločinem bojovali na evropské úrovni? Zejména hovořím o směrnici o využívání finančních informací, kterou jsme, kterou jsme vypracovali během předchozího eh, legislativního období. Jsou to takovéto legislativní nástroje, které jsou eh, dostatečné tedy, anebo bychom potřebovali něco dodatečného v oblasti legislativních nástrojů teď. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji paní Proguero, prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji, děkuji paní veřejná žalobkyně za váš projev a za vaší prezentaci. Já mám vlastně dvě otázky jednu, dvě otázky. Jednu na vás a ta se týká více informací. Máte více statistických údajů, například jaká je situace, která se týká například eh, zprávy všech těch případů, co vám chybí, co potřebujete. Potřebujeme prostě konkrétní údaje, další oddělení, která se zabývají výkonem, jaký další personál potřebujete, kde potřebujete více prostředků, to prostě potřebujeme vědět abychom chápali řádným způsobem potřeby vašeho úřadu. A poté další otázka na komisi. Vím, že někteří zástupců komise jsou zde v této místnosti. Chci se zeptat, jaká je poslední lhůta, nebo dokdy musí být tato situace vyřízena, vyřešena tak, abychom to mohli řádně pokrýt rozpočtem, protože to je něco, co nemá být debatováno v rámci politické debaty. Tady o tom nemusíme debatovat, ta situace je složitá důležitá, ano, ale pokud chceme, chceme, aby tento úřad řádně fungoval, tak si nemůžeme prostě neustále dát dál hrát s nějakými prostě virtuálními e, čísly. Takže ptám se, dokdy, dokdy budeme vědět, co úřad potřebuje, jaké finanční prostředky potřebuje, dokdy, já nevím, do kolika týdnů do, kdy, do kolika týdnů budeme přesně vědět, kolik kdy a kdy konečně v úzké spolupráci s členskými státy a komisí budeme o tom debatovat tak, abychom mohli ten rozpočet nastavit správně. Děkuji. Jako další bude hovořit paní von Kramonto de Bavalda. Děkuji. Důvěryhodnost evropského úřadu či instituce se prokáže samozřejmě také na fungování úřadu Evropského veřejného žalobce. Víme, že mnoho členských států vlastně bojovali proti tomuto úřadu a vlastně i proti vám, vlastně potažmo. Ehm, a teď jde o to, jakým způsobem tyto členské státy, které byly proti, jak je vlastně naklonit jaksi k vašemu úřadu. To znamená, vy jste samozřejmě o tom také hovořila, o tom, že vlastně některé členské státy by vysílali žalobce, kteří by pracovali pouze na částečný úvazek, což je něco naprosto neakcovatelné neakceptovatelného. A my jsme tady proto, a souhlasím tady s Monikou Holmajer, my jsme tady proto, abychom zajistili, že ten úřad bude fungovat, že bude mít dostatečný eh, personál, protože víme, že OLAF a další úřady eh, už si v tuto chvíli stěžují, že i z důvodu vlastně navýšeného DPH, z důvodu Brexitu a z dalších důvodů prostě už mají nedostatek personálu. Vlastně hovoří o tom, že vlastně těch 4 a 40 míst, které vlastně předají na EPO, že to už je naprosté maximum. V podstatě ten úřad nemůže fungovat na úkor dalších již existujících institucí. Takže proto také moje otázka, a vy jste říkala, že tady jde o 30 až 50 miliard a Brexit povede k tomu, že vlastně tady bude docházet ještě k více podvodům a trestným činům v oblasti DPH. Takže já jsem se chtěla zeptat, co si myslíte, do jaké míry to může vlastně narůst. A poté další věc, o které teď hodně hovoříme, tak jde tady o zneužívání dotací zaměřených na zemědělskou eh, společnou zemědělskou politiku a také na oblast, oblast strukturálních politik. Velmi mnoho členských států v podstatě nechce eh, vyslat jaksi více svých žalobců a teď se ptám, zdali by tady se nemohlo jednat právě o nějaké finanční zájmy v oblasti právě zemědělských dotací a zdali my jako Evropský parlament, hovořila o tom Sofie, mohli ještě něco udělat. Jaké možnosti jednat a vyvíjet tlak máme ještě my? Je to otázka rozpočtu, rozpočtu, nebo prostě jakým způsobem můžeme jednat my i v oblasti rozpočtové. Co se týče žalobců na částečný úvazek, to není vůbec žádný, eh, žádné řešení. To prostě nejde. Ten úřad musí fungovat řádným způsobem, musí být řádně vybaven, musí mít řádný personál. Vy jste sama říkala, že jste teprve na začátku, nevíte, z kolika případy se vlastně v konečném důsledku budete potýkat, ale jde o to právě, aby vlastně členské státy eh, souhlasily a aby vy jste byli schopni vlastně zpracovat a vyšetřit všechny ty případy. Za ID je tu někdo? Ne, nevypadá to, že tu nikdo není. GUE, EKR GUE. Dobrá. Dobrá, takže v tuto chvíli bych eh, rád předal slovo paní Kveši, aby odpověděla na první kolo otázek ze strany koordinátorů. V první řadě děkuji, děkuji mnohokrát za velkou podporu, kterou jste vyjádřili našemu úřadu EPPO. Děkuji za také ta povzbuzující slova, která eh, jsem od vás slyšela. A pokusím se tedy stručně odpovědět a zareagovat na všechny vaše otázky. Pokud jsem tedy vám řádně rozuměla. První otázka se týkala spolupráce se Eurojustem. Tady vás mohu informovat o následujícím. My už jsme v kontaktu s šefem Eurojustu, my už jsme se několikrát setkali a také jsme se dohodli, že začneme vyjednávat o společné spolupráci na technické úrovni, samozřejmě v té první fázi, protože všechna ta, te, všechny ty pracovní postupy musí být odsouhlaseny kolegiem. A jak víte, tak v tuto chvíli ještě to kolegium nemáme. Ten proces byl pozastaven. To znamená, že doufám, že ve chvíli, kdy už budou jmenováni evropští žalobci, vytvoříme kolegium a dohodneme se na postupu spolupráce. Hlavně co se týče Eurojustu, tak s Eurojustem chceme spolupracovat velmi úse, protože oni už mají velmi mnoho spolupráce v oblasti mezi mezinárodní, pardon, velmi mnoho zkušeností v oblasti mezinárodní spolupráce a s Europolem, s OLAFem a se všemi dalšími evropskými institucemi a agenturami samozřejmě chceme mm, spolupracovat. Co se týče těch dalších detailů, tak o tom samozřejmě nemohu rozhodovat já, musí se to rozhodnout také na úrovni kolegie. Dále, jakým, skupu, jakým způsobem budeme tedy vyšetřovat právě mm, fondy určené pro společnou zemědělskou politiku, můžeme říci, že pouze poté, co bude zřízen úřad EPPO, můžeme začít hovořit o vyšetřování. Co se týče žalobců na částečný úvazek, jak jsem již eh, řekla, já jsem nepočítala s tím, že bychom měli fungovat se žalobci na částečný úvazek, ale moje odpověď je velmi jednoduchá. Ve chvíli, kdy budeme mít žalobce na plný úvazek, tak budou neutrální, eh, budou objektivní, budou efektivní a budeme moci tedy stanovovat zcela jasné priority a budeme moci také efektivním způsobem pracovat. A já doufám, že na konci vyjednávání, která už jsme započali, jednali se všemi členskými státy, tak nakonec v konečném důsledku doufám, že všechny členské státy budou souhlasit s tím, že vyšlou žalobce na plný úvazek, protože je to opravdu zcela zásadní pro dobré fungování tohoto úřadu. Co se týče hodnocení, hodnocení vlastně té pracovní zátěže, tak mohu říci, že v rámci toho předběžného hodnocení jsem se snažila vycházet z velmi objektivních kritérií. Již použil Použila jsem tedy hlavně odpovědi, které jsem obdržela z jednotlivých členských států v souvislosti tedy s počtem otevřených případů v minulém roce. A vlastně podívala jsem se pouze to, co by vlastně na to, co by spadalo pod jurisdikci EPPO. To znamená, na základě těch odpovědí z členských států vycházím z toho, že by EPPO MPO obdrželo přibližně 3000 případů. A také na základě těchto informací mohu říci, že každý rok vlastně ty nové případy, které bychom obdrželi, tak by byly ve výši přibližně 2000, takže eh, možná eh, hned na začátku 3000 a v průběhu toho prvního roku další 2000 případů. Toto hodnocení jsem neukončila a to z toho důvodu, protože jsme neobdrželi odpovědi ze všech členských států a pokud jsem tedy tomu dobře porozuměla, tak eh, ty informace se neobdrž, jsem neobdržela, protože vlastně mi bylo řečeno, že potřebuji ještě více času na řádné vyhodnocení. Dále, co se stane s těmi případy ve chvíli, kdybychom nevyřešili vlastně problémy týkající se personálu a finančních zdrojů. Já si myslím, že vůbec nemůžeme začít pracovat, dokud nevyřešíme problémy týkající se personálu a finančních prostředků, protože to bychom nemohli. Prostě ono by to zablokovalo naší práci. Jako příklad. 29 eh, lidí eh, máme na začátku v tuto chvíli 22, vlastně z nich jsou žalobci. A teď, co se týče eh, personálu v té centrální kanceláři, v tom centrálním sídle v Lucembursku. 25 z nich už bylo alokováno na HR a IT, protože potřebujeme vyhodnotit vlastně tu zprávu a e, jsou to lidé, kteří se musí také zabývat rozpočtovými otázkami. Tady také potřebujeme mít personál, ale co se týče té operativy, tak tady už nám zbývá jenom čtyři, zbývají čtyři lidi. A podívejte se, musí být zaregistrováno, zanalizováno tři tisíce případů. A na to máme jenom čtyři lidi. A pokud jsem řádně porozuměla té vaší otázce, co se tedy týče jurisdikce a teroristických činů, tak eh, já si myslím, že odpovídat na to ještě příliš, příliš včasné, už jsem o tom hovořila v prosinci ve výboru Libe, to znamená, pokud by EPPO začalo pracovat řádným způsobem a bude fungovat eh, řádným způsobem, tak to nebude na mě rozhodnout, zdali se budeme tedy zabývat i otázkami teroristických trestných činů. Ono to spadá do rozsahu působnosti jiných institucí a ne naší. A co se týče tedy těch dalších otázek za výbor pro rozpočtovou kontrolu, jak my budeme přeskoumat nebo zajišťovat naší neutralitu v rámci vyšetřování na úrovni jednotlivých členských států? Chci říci a řeknu, nezávislost vlastně EPPO a jejich žalobců, tak ta vychází ze nařízení. A všichni budou nezávislými žalobci. A teď jakým způsobem bychom to měli dokazovat či přeskumávat, to vše už máte vlastně v tom nařízení. To znamená, že budeme mít stálou komoru, která v níž tady budou tři členové z různých členských států, tři žalobci a můžeme říci, že tady vlastně i díky tomu vlastně bude zajištěna nezávislost každého eh, jednotlivého vyšetřování. To znamená, ta vyšetřování nad tím eh, vyšetřováním nebo na to vyšetřování bude právě dohlížet tato stála jako komora, tato stála, tento stálý orgán, jehož členové budou pocházet z různých členských států. Takže tímto způsobem by měla být zajištěna neutralita a nezávislost vyšetřování samozřejmě eh, s, s kolegem takhle budou stanovená různá kritéria, která se budou týkat i například alokace jednotlivých eh, případů. Máme dostatek eh, nástrojů, abychom byli schopni bojovat s, těmito, s tímto druhem trestných činů. Ano, samozřejmě jde o to, aby, byla, aby byly využívány již existující nástroje. Ty musí být tedy řádným způsobem implementovány, ale v tuto chvíli si myslím, myslím, je ještě příliš jaksi brzy na to, abychom hovořili o tom, jaké další nástroje budeme potřebovat nebo by byly nutné. To znamená, v tuto chvíli ještě nemůžeme hovořit o tom, jaké další nástroje bychom potřebovali nebo jaké stávající by měly být pozměněny. Dále zde zazněla otázka, která se týkala vlastně zdrojů a zdali budeme potřebovat více peněz a více jiných zdrojů a personálu. Já jsem vlastně ukončila ten uh, to předběžné hodnocení, tu předběžnou analýzu a bylo to velmi těžké, protože, jak jsem již řekla, v tuto chvíli ještě nebylo ustaveno kolegium. A v souvislosti s časovým harmonogramem my jsme vlastně měli předložit návrh a ta předběžné, a to předběžné hodnocení mělo být předloženo komisi. Já jsem tak učinila, oni vlastně dostali ten návrh rozpočtu a teď je to opravdu tedy u komise a potom o tom bude rozhodovat Rada a Evropský parlament. Co se týče těch možných eh, škod, ke kterým by mohlo dojít v oblasti DPH, takže jako příklad tady máme studii KIL, která vlastně analyzuje vlastně ty eh, rozdíly mezi importem a exportem v rámci obchodu na vnitřním trhu EU. To znamená, tady se vlastně hovoří o tom, že ty rozdíly jsou vlastně vysvětlitelné pouze prostřednictvím podvodu v oblasti DPH H a hovoříme tady o 30 až 50 miliardách. Já v tuto chvíli nemohu říct, jaký vliv na toto všechno bude mít Brexit. Zdali tedy ta škoda bude ještě vyšší. To znamená, to je otázka, kterou se rozhodně budou muset zabývat všechny členské státy. A tímto si myslím, že jsem odpověděla na všechny mě položené otázky. Pokud ne, tak mě prosím na to upozorněte. Děkuji mnohokrát. Děkujeme. Říká pan předsedající. A nyní to bude druhé kolo otázek. Je to dlouhý seznam přihlášených. Poprosím kolegy, aby se omezili na jednu minutu, bude-li to možné. No a poté samozřejmě i paní Jančeva za Evropskou komisi bude mít možnost vystoupit. Děkujeme, děkujeme za všechny informace které jste nám poskytla, a že opravdu se snažíte dosáhnout jasných výsledků, i pokud jde o rozpočet eh, orgánu EPO. Samozřejmě, že práce úřadu EPO bude do jisté míry záviset i na spolupráci národních orgánů. Jak zajistíte skutečnou nezávislost těch delegovaných žalobců? A jakým způsobem budou probíhat nezávislá šetření v těch případech, kde například došlo k zapojení ze strany vysoce postavených úředníků, oficiálních představitelů a tak dále. A pokud je o Europol, jak by vás mohl podporovat ve vašich budoucích vyšetřováních? Děkuji. Děkujeme. Pan Koakuzič. Děkuji. Děkuji za slovo, vážená vážený pane předsedající, paní Kováši. Kromě podvodu v oblasti DPH bylo jasně řečeno, že budeme přicházet o desítky miliard eur. Jiné studie hovoří, že se přichází o desítky miliard v rámci veřejných zakázek, jsou to různé korupční případy, jsou to teda stovky miliard eur, které ztrácíme pro národní rozpočty, jakož i pro evropský rozpočet. Toto je výjimečná příležitost, protože zde máme ty nejkvalitnější lidi v čele EPPO. Vy sama máte obrovské zkušenosti s bojem proti praní špinavých peněz a proti korupci. Nesmíme promarnit tuto příležitost. Ehm, opravdu vlastně za malé finanční prostředky budeme schopni vrátit miliardy eur do evropského rozpočtu. Proto vás musíme podporovat a proto na toto nesmíme zapomínat. Děkuji. Thank you. Děkujeme. Paní Keller. Děkuji za slovo. Paní Paní vrchní žalobkyně, ráda bych vám řekla, podobně jako mý kolegové že vás plně podporujeme ve vaší misi. Je to něco, co nesmírně očekáváme, co, čeho se už opravdu nemůžeme dočkat. Ti Evropané, kterým leží na srdci boj proti podvodům, defraudacím, jakékoliv formě korupce. Toto je priorita pro mnoho našich občanů, takže respektujeme a, a obdivujeme i vaši kariérní cestu. A ráda bych poděkovala paní Holmajerové, která je zodpovědná za rozpočet, rozpočtové záležitosti, za tu chuť eh, navýšit eh, vaše mm, prostředky, rozpočtové prostředky, bude to pouze několik milionů a naopak budeme moci za to vymoci díky těmto několika milionů miliardy prostřednictvím těchto nástrojů. Takže opravdu děkujeme a, a podporujeme i stanovisko paní Holmary v tomto ohledu, pokud jde o navýšení rozpočtu. Dvě otázky. Spolupráce s členskými státy. Máte nějaká konkrétní očekávání, konkrétní přání? Ještě kromě toho, jak už jste zorganizovali svou práci v současné době. A pokud jde o řízení, zprávu, eh, ohledně implementace mechanismu, který budete provádět, zda, prochá, zda dochází k dialogu s členskými státy, s komisí, ale samozřejmě za plné nezávislosti vašeho orgánu. Děkuji. Děkujeme. Paní Ksina slovo. Děkuji, děkuji, vážená paní vrchní žalobkyně, děkujeme za to, že jsme mezi námi a děkujeme i za práci, kterou jste odvedla i v minulosti a zároveň od okamžiku, kdy stojíte v čele EPPO. Boj proti korupci, podvodům, to by mělo být společnou prioritou nás všech a my musíme udělat v Evropském parlamentu vše, co je v našich silách, abychom vám poskytli dostatečné zdroje lidské, finanční, abyste mohli řádně implementovat vaše úkoly. Myslíte si dvě otázky. Zda je možné, aby tato čísla, o kterých jste se zmínila, byla zveřejněna? Například to, které země nechtějí dostatečně spolupracovat, které vás přetěžují případ um, které se zúčastňují těch europřípadů. Já myslím, že veřejnost by to zajímalo. Druhá otázka. Dovedete si představit, že by úřad EPPO hrál roli i v tom mechanismu podmíněnosti právního státu, o kterém nyní vyjednáváme v souvislosti s novým rozpočtem. A dovede si představit, že byste rozšířili ten počet zemí, které by spadaly pod jurisdikci EPPO. My máme více než 650 tisíc podpisů v Maďarsku, které jsme se sbírali, abychom se připojili k veřej, úřadu veřejného žalobce, čili v mé zemi já myslím, že je obrovská podpora pro to, abychom se stali součástí vašeho úřadu. Pan Šimečka má slovo. Děkuji za slovo. Děkuji, pane předsedo, a děkuji paní žalobkyně za to, že jste mezi námi. Já opravdu, podobně jako kolegové, o, skutečně obdivuji vaši práci, vaše odhodlání. Poděkovala bych vám za to, co jste dělala i v minulosti, v současné době pro EPPO. Paní kolegyně Čech před chviličkou hovořila o spolupráci členskými státy, které nejsou zatím součástí EPPO úřadu. Mohla byste nám k tomu něco říci? Jak spolupracujete s těmito vládami? Paradoxně, no možná ne tak paradoxně, ty země, které nejsou součástí EPPO, trpí různými problémy v právního státu, zneužíváním fondů, korupci a tak dále. Čili mohla byste k tomu několik poznámek. Já si myslím, že když hovoříme o kondicionalitě v rámci nových finančních podmínek, mm, prostředků, tak jednou z podmínek by měla být mm, při nejmenší spolupráce, když už neúčast na, na fungování úřadu EPPO. Děkujeme. Pan Čudau má slovo. Děkuji za slovo, paní, pane předsedající. Ano, i já si přeji, aby jsme zde měli nulovou toleranci ke korupci a opravdu chci, aby EPPO bylo nezávislým, efektivním úřadem. My jsme předložili za rumunské poslance i určité pozměňovací návrhy, abychom zde měli opravdu více finančních prostředků ještě před zahájením vaší práce. Dva konkrétní dotazy. Pokud jde o přeshraniční převaděčství, Máte nějaké plány v tomto ohledu? A druhá záležitost, máte nějaké odhady, jak to vypadá v každé zemi? Pokud chceme dosáhnout efektivní práce v této oblasti, možná bychom měli být více prokurátor v některých konkrétních regionech, tak aby tyto aktivity byly ještě účinnější. A třetí otázka, jaký mechanismus byste zde mohli využívat, pokud jde o opětovné nabití všech těchto defraudovaných prostředků. Já si myslím, že tyto prostředky by měly být využity pro veřejné zdraví, vzdělávání, kulturní záležitosti a ne je promarnit. Čili jaké máte plány v tomto ohledu? A ještě jednou děkuji. Thank you. Mr. Ronay. Děkujeme. A nyní další kolega. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, paní státní zástupce předsedkyně. Vaše energičnost, eh, váš švunk nám dává mnoho nadějí eh, co do zemí, které jsou zasaženy korupcí. Finanční zájmy Evropské unie budou nejlépe hájeny tehdy, pakliže budou evropské dotace napojeny na právní státnost. A za takových podmínek by bylo možné práci EPPO podpořit. Jak říkala paní Holmajer, korupce v eh, Maďarsku je centralizovaná, centralizovaná záležitost. Nejbohatší eh, nejbohatší Maďaři jsou přátelé eh, našeho evropského premiéra a jeho zeď. Takže korupce je v Maďarsku velký problém. Já se vás chci zeptat, jakým způsobem lze vystupovat v zemích, kde je korupce takto centralizovaná, kdy vlastně daná země nemá nejmenší zájem na tom, aby EPP pomáhala, naopak ho chce blokovat. Děkuji. Děkuji. A teď za Evropskou komisi pan Poenaru DG Just. Thank you. Um, Děkuji za slovo. Já mohu pouze potvrdit to, co řekl komisař Reinders na strukturovém dialogu ve výboru Libe před pár týdny. My samozřejmě chceme mít EPPO funkční již v letošním roce. Děkuji. No tak, to mně připadá, že je opravdu ze strany komise trošičku málo, skoro to až zavání provokací. Od komise bych očekávala více než jen prohlášení, že něco přeskoumáte. Za prvé jste to už zkoumali a za druhé takovéto prohlášení od komise je nepřijatelné. Očekávám od komise prohlášení, kde se jasně řekne, že se neakceptují žalobci na částečný úvazek za prvé a za druhé nějaké očekávání, nějaké prohlášení, kde bude jasně řečeno, kolik e, pracovních pozic EPPO potřebuje. To, co jste nám tady teď předvedli, je opravdu neakceptovatelné. Thank you, I understand. I'm not specific. Ano, já to chápu, ale já nejsem konkrétně zodpovědný za tuto záležitost, jak už se o tom zmínila, hlavní žalbkyně dojde k jednání na politické úrovni a já v tomto okamžiku opravdu nejsem schopen poskytnout žádné další informace. Přizovám představitelé na Evropské komise. Děkujeme, říká pan předsedající. Já bych rád požádal v tom případě Evropskou komisi, aby nám předložila písemnou odpověď co nejrychleji, pokud teda nejste schopni odpovědět nyní na naše otázky. Paní Kováši, prosím, máte slovo. So, thank you for your... Děkuji, děkuji za vaše dotazy. Jak už jsem se o tom zmínila, nezávislost EPPO a zároveň evropských prokurátorů i delegovaných prokurátorů s ohledem na jiné instituce, mezinárodní, národní, to všechno je garantováno nařízením. A pokud je o nezávislost našich prokurátorů, to bude zajištěno permanentní stálou komorou, a ještě předtím tam budeme mít tři různé eh, prokurátory, které budou zastupovat tři různé členské země. A pokud jde o kolegium, jistě udělá rozhodnutí, pokud jde o objektivní kritéria, pokud jde buď o um, udržení si konkrétního případu, vyšetřování nebo realokaci takového případu a tak dále. Naše vztahy s Europolem. My jsme již zahájili první kontakty s Europolem a doufám, že na začátku března navštívím Hák a s předsedou Europolu i Eurojustu se setkáme společně s mým malým týmem, který mám již nyní k dispozici, zahájíme diskuze o technických záležitostech. Kolegium poté rozhodne o podrobnostech naší spolupráce. Já bych si přála úzkou spolupráci s těmito institucemi i agenturami, ale konečné rozhodnutí bude na kolegiu. Členské státy. Já jsem v lednu zahájila konzultační proces členskými státy, které se účastní na práci EPPO 22 zemí. Já zatím ještě jsem nenavštívila všechny. Snažím se každý týden navštívit dva až tři členské státy. Mám tři hlavní očekávání, které vyplynou z těchto konzultací. Jednak, jak byla směrnice PIF implementována? Druhá priorita, které konkrétní opatření přijaly členské státy pro přizpůsobení EBPO nařízení a přípravu na národní úrovni a poslední očekávání počet EDP, protože na základě nařízení budu muset stanovit počet delegovaných prokurátorů v každém členském státě po tomto konzultačním procesu věřím, že členské státy budou se mnou souhlasit v tom, že pokud chceme zajistit nezávislost, efektivitu a odpovědnost evropského žalobce, musíme mít pouze delegované prokurátory na plný pracovní úvazek. Je zásadní, abychom ve všech členských státech měli stejné standardy, aby se nepanovaly jakékoliv rozdíly v tom, jak bude úřad EPPO fungovat, včetně počtu a, stat, počtu a statutu delegovaných prokurátorů. A pokud je o nějaké předběžné hodnocení ohledně počtu zaměstnanců a rozpočtu, víte, my zatím ještě nemáme kolegium, které by fungovalo, proto jsem konzultovala expertní skupinu. Prodiskutovali jsme naše návrhy, naše hodnocení jsou tam odborníci zastupující všechny účastnické členské státy. Nemohu říci, že by některé členské státy nechtěly spolupracovat s EPPO a veřejně nemohu zveřejnit, říci ani počet těch eh, případů nebo delegovaných prokurátorů za jednotlivé členské státy které země si přejí prokurátora na plný úvazek, které ne, protože jednání probíhají, ještě pořád nebyly ukončeny, nebylo by to fér. Myslím si, že nejlepší by bylo, abychom dokončili tento konzultační proces s členskými státy, získali jasnější obrázek o celé situaci. A ty rozdíly v počtech případů v každém členském státě. To opravdu to je ještě věc, o které nemohu informovat. Některé statistiky již mám k dispozici, ovšem nejlépe pochopím ty důvody těchto rozdílů až poté, co EPPO zahájí oficiálně svou činnost. Role EPPO v novém mechanismu spojené, propojeným s členským státem jurisdikce a role PPO je velice jasná na základě nařízení. Musíme vyšetřovat eh, a stíhat v trestních případech, které spadají do naší jurisdikce, takže tam pravdu k tomu nemám co dodat. A země, které se neúčastní EPPO. Já jsem zahájila konzultace s těmi státy, které jsou členy EPPO a po těchto konsultacích bych ráda vedla konstruktivní dialog s těmi zeměmi, které se neúčastní na práci EPPO. Je důležité zahájit opravdový kontakt, skutečnou spolupráci s těmito zeměmi, to znamená nejenom s těmito zeměmi, ale i se třetími zeměmi. Šetření s ohledem na tyto neúčastnické země stávající legislativní nástroje, které máme k dispozici, by nám mohly v tomto ohledu pomoci. Rumunský poslanec položil otázku v rumunštině, takže dovolte, abych odpověděla rumunsky. Děkuji za tuto otázku a vy jste se ptal na převaděctví, obchodování s lidmi kompetence e PPO v tomto ohledu. Víte, já už jsem se o tom zmínila, zatím je velice brzo hovořit o těchto odpovědnostech, o kompetenci v tomto ohledu. Spoluzákonodárci budou muset rozhodnout o tom, zda se rozšíří eh, naše kompetence tímto způsobem. A pokud jde o ten počet případů členskými zeměmi, my jsme na základě konzultací stanovili počet delegovaných prokurátorů pro každou členskou zemi a budeme se snažit vzít potaz objektivní, nejenom statistický statistické údaje nebo počet jednotlivých případů, ale i konkrétní případy eh, justičního systému v každé zemi a tak dále. Pokud jde o znovu nabití těch zefraudovaných prostředků, já bych byla ráda, abychom byli takovým centrem výjimečnosti, excelentnosti v tomto ohledu. A ta přidaná hodnota našeho úřadu je i v tom unitárním přístupu k tomuto fenoménu budeme mít tyto informace k dispozici rychleji, efektivněji, eh, i díky všem těm účastnickým prokurátorům za jednotlivé členské země. Takže doufám, že díky tomu budeme schopni získat eh, více těchto skonfikovaných prostředků. Ještě jednou děkujeme. Děkujeme, vážená paní vrchní žalobkyně, za tyto opravdu vyčerpávající detailní informace, které jste nám poskytla. Mm, paní eh, Catch, máte ještě jednu minutku, vy jste se požádala o slovo. Ano, ty poznámky ze strany komise, k tomu jsem se chtěla vyjádřit. Možná příště by bylo dobré, aby nám poslali člověka, který je zodpovědný za to, o čem diskutujeme. To by nám opravdu velice pomohlo v parlamentu. Eh, děkuji vám, paní Kölveži, v první řadě bereme na vědomí, co jste říkala, je z toho vidět, jak intenzivně pracujete a jak moc se se svým týmem snažíte postavit EPPO na nohy a to ne vždy za nutně jednoduchých podmínek. Ty podmínky jsou mnohdy velice složité. Máme tady celou řadu otázek, na které teď nemusíte odpovídat. Spíše chceme vědět, kde budete potřebovat naši podporu do budoucna. Nechceme vás kontrolovat, spíše chceme vědět, kde jsou problémy, kde jsou mezery, kde potřebujete naši pomoc. Abychom jaksi v obou výborech věděli, kde vás můžeme podpořit prostřednictvím našich dvou hlavních výborů, ale také prostřednictvím rozpočtového výboru. Přeji vám mnoho štěstí eh, pro vaši práci. Máte plný, náš plný respekt. Doufáme, že svých cílů dosáhnete a doufáme, že vás budeme moci podpořit. Eh, paní von Kramon eh, chtěla ještě požádat o slovo. Ano, já bych vám chtěla pouze popřát mnoho štěstí do rozhovoru s panem Hánem, protože já si myslím, že on bude tím zásadním člověkem, který může celé té věci dát zelenou, abyste mohli získat vyšší rozpočet pro EPP. Zatím se nepohnul ani o milimetr vlastně ani nereagoval na žádné žádosti a doufám, že je jen otázkou času, než se definitivně zaváže EPP o finančně náležitě podpořit. Na závěr bych ráda řekla, no komisář Hán zatím neměl možnost reagovat, upřímně řečeno protože návrh od paní Kvéši eh, o počtu pracovních míst teď teprve eh, přišel. Teď to máme rozpracované. Doufejme, že eh, komisař Ettinger nám něco dá do rozpočtu a že ten rozpočet ex post navýšíme, co se týká té sumy doufejme, že komisi přesvědčíme, aby to přislíbila. V tom smyslu, paní Koveši, mnoho, mnoho štěstí. Já vám ty otázky ráda ještě předám jednou, ne abyste na ně odpovídala hned, ale abyste eh, věděla, že se na nás můžete obrátit. My vás podpoříme, nás bude rozhodně zajímat, jak aktivní jsou členské státy ve spolupráci s vámi, jak moc jsou připravené spolupracovat my víme z výboru KONT, že v některých určitých případech eh, jsme měli doporučení OLAFu eh, v nějakých případech tedy nebylo nutné nějak eh, zasahovat, ale v některých případech tam byly problémy a státní zastupitelství nemohlo zasáhnout, takže my jsme zvědaví na vaše zkušenosti Eh, když budete mít pocit, že je potřeba někde zasáhnout, tak uvidíme, že eh, snad, to bude, eh, snad budeme mít lepší naději se tady aktivizovat. Doufejme, že členské státy budou do budoucna proaktivnější a konstruktivnější ve spolupráci s vámi, aby tato spolupráce byla Eh, rozdělena tak, abychom ve finále měhy, měli méně těch přeshraničních zločinů proti finančním zájmům Unie. Ještě jednou vám děkujeme, že jste dnes mezi nás přišla. Eh, ještě paní Sipl, eh, paní Intveld požádala o slovo. Děkuji. Řekla bych, že po tom, co jsme tady dnes slyšeli, si děláme všichni velké obavy a mě to trochu štve, protože ta debata se opakuje. Navrhla bych aby třeba předsednictva a koordinátoři našich obou výborů si sedli a podívali se na to, jaké nástroje máme, protože samozřejmě můžeme komisi a radu žádat slušně, ale oni pravděpodobně nezareagují. Takže bychom měli společně s koordinátory obou výborů zvážit, jaké páky máme, jaké bychom mohli využít. Děkuji. Dobře, děkuji vám. Díky za velice komplexní diskusi, paní Kevéši. Vidíte, že se můžete na naši podporu do budoucna spolehnout. Ať už se objeví jakékoliv problémy ve vaší práci, můžete se spolehnout, že vám pomůžeme. Ještě jednou díky za detailní informace a za diskusi. Tento bod je tedy uzavřen. Bien, nos falta un punto para terminar la sesión. Tak, chybí nám ještě jeden pořad eh, jednání, jeden bod pořadu jednání a jde o šestý bod pořadu jednání, dámy a pánové. Prosím vás, zaujměte svá místa, poprosím vás. Bien. Výborně. Takže další bod pořadu dnešního jednání je zpráva komise o interinstitucionálním vyjednávání legislativního návrhu, který se týká právě bezpečnosti v rámci víceletého rozpočtového rámce. A zpravodajkou je paní Monika Holmajer, takže máte slovo, prosím. Děkuji, děkuji, pane, paní předsedkyně, milá Majte. Milé kolegyně, milí kolegové, zcela upřímně, když tady vidíme svého stínového zpravodaje a sebe, ano, <laughs> tak zase moc toho nemáme, co bychom zde mohli přednést, což samozřejmě ještě neznamená, že jsme žádný pokrok neučinili. A z jakého důvodu. Já bych ráda řekla, že v rámci rady se říká, že my jako členové parlamentu nechceme jednat a nechceme tady pokročit. Chci ale říci, že eh, předsednictví eh, rady za finského či chorvatského předsednictví prostě nepřed, nepřipravila, prostě rada nepřipravila vyjednávací mandát Eh, takže chci říci, že to je, to jsme v rámci tohoto mandátu jsme mohli aspoň něco vyřešit. Jo, to znamená, že eh, u všech těch otázek, které se týkají vyjednávání, je samozřejmě zajímavé vyslechnout si odpovědět ano, když nemáte mandát na vyjednávání, a poté přijde summit a poté rada a Evropský parlament by vlastně eh, mohli dojít k nějakému souladu, no tak prostě do toho vstoupí eh, komise. Takže v první řadě chci říci, že tady vyjednává parlament, rada, komise samozřejmě může do toho vstoupit s svou radou, ale nemůže vlastně to celé řídit nebo snažit se nasměřovat vým směrem. My prostě jednáme na základě toho, jak jsme si to odhlasovali a nemůžeme se řídit pouze přáním komise. My jsme se vlastně obrátili na radu, hovořilo se prostě o kultuře různých spravodajských služeb, ano. Já jsem prostě poprosila radu, aby nám řekla, jakým způsobem mohou zajistit, že budeme prostě schopni zorganizovat spolupráci například v oblasti terorismu nebo organizovaného zločinu. To znamená, jakým způsobem to prostě řádně vymezit. Tady nejde přesně o nějaké jednotlivé kultury zpravodajských služb, tady jde o to prostě to řádně nadefinovat a vymezit. Nicméně žádný návrh v tuto chvíli na stole před námi neleží. Dále se hovořilo také o e, možnosti získat prostředky z ESF právě pro různou operativu na úrovni, úrovni členských států. I tady u této otázky je prostě komise proti, rada je poměrně otevřená, ale komise prostě nechce, eh, Evropský parlament ale chce, rada chce, takže to nakonec musí prostě komise by měla komise akceptovat. Dále, co se týče zastropování eh, nákladů nebo výdajů, tak tady má rada velké pochybnosti a poté ještě další speciální bod v oblasti krizového managementu tak tady komise stejně jako rada to chtěla vlastně nasměrovat tím směrem jaksi nového nástroje pro řízení přírodních katastrof. Tady musím říct, že opravdu teroristické útoky to je vlastně něco jiného, protože u teroristických útoků musíme být opravdu připraveni velmi rychle, precizně, a urgentně eh, spolupracovat. A u přírodních katastrof tady ty potřeby jsou prostě trošičku jiné. Eh, tady vidíme, že jsou prostě ty zdroje v Paříži, v Německu, a teď tady jde v podstatě minimálně o to, aby zůstalo otevřené to, co je třeba financovat dále. U tématu kyber, zločinu a bezpečnosti, tak tady má, jsme měli velké pochybnosti a v rámci technického trialogu s komisí jsme si tedy těm otázkám postavili komise, ale se tomu příliš otevřít nechtěla. I když musím říci, že rada byla naladěná vlastně velmi pozitivně a já si myslím, že kyberzločin a také boj s kyberzločinem pro ochranu občanů je prostě důležitá. A, já si myslím, že tady v podstatě jde o to zajistit, aby ty prostředky neod, ehm, neodcházely prostě tak rychle jako doposavat. A tedy v rámci tohoto kontextu nebo na tomto pozadí samozřejmě máme i horizontální problémy, které se ještě stále nevyřešili. Občas to komise chce mít ještě horizontálnější než my, ale my samozřejmě vyjednáváme na základě mandátu Evropského parlamentu, eh, potažmo tohoto výboru a já se od toho v žádném případě jaksi nehodlám odchýlit. To znamená, že takovýmto způsobem také vyjednáváme. To znamená, že i tady u těchto horizontálních otázek v podstatě se nám nepodařilo pokročit. To znamená, mm, doposavat se se konaly čtyři horizontální eh, trialogy, to znamená eh, eh spolupracovníci sekretariatu komise, rada, finské předsednictví, takže co se týče tedy transparentnosti a povinnosti financování, tady ano, se nám podařilo pokročit, ale v každém případě, pokud bych to, jak si chtěla formulovat, zdrženlivě, v každém případě mohu v tuto chvíli hovořit prostě o pomalém pokroku. A teď se ptám, zdali tedy vůbec eh, má cenu provádět ty technické trialogy, když vlastně jsme politicky ještě úplně nejednotní. Eh, to je samozřejmě odlišné od těch odlišných jaksi oblastí, například ten nástroj pro řízení jaksi eh, pohraničních oblastí nebo vlastně ochrany hranic a já bych prostě chtěla ještě jednou se setkat se zástupci předsednictví rady, protože já nevím, do jaké míry to vlastně má smysl Podívejte se, to není jaksi první trialog, kterého se účastním. A samozřejmě, ano, je třeba vyjádřit e, názor, takže ano, my jsme vyjádřili stanovisko Evropského parlamentu. Poté tedy finské předsednictví řekne, ano, výborně, tak teď se to jaksi představí. Takže jeden bod jsme odpracovali a bod dva a stanovisko Evropského parlamentu na dalším trialogu. A my řekneme, ale my už jsme to přednesli na tom předcházejícím trialogu a prostě další bod. No prostě takhle to pokračuje a musím říci, že je to prostě vyčerpávající prostě pro všechny zúčastněné. Takže já se pokusím opravdu ještě jednou skontaktovat eh, zástupce předsednictví a řeknu, máte vůbec představu o tom, jak chcete pokračovat, protože protože takhle to prostě vůbec nemá žádný smysl. My prostě neustále opakujeme to stejné, to stejné a ještě jednou a ještě jednou a je to v podstatě v tuto chvíli, omlouvám se, dosti frustrující jaksi zpráva z mé strany, ale já vám nemůžu v tuto chvíli jak si říct opravdu nic jiného, protože prostě komise nechce jít naším eh, směrem, rada není připravená, takže opravdu ta situace není jednoduchá. Já rozhodně se ještě setkám s paní kolegyní Fajon, také tedy s kolegou, který se zabývá tím nástrojem pro řízení hranic a uvidíme prostě, zdali se nám podaří to nějakým způsobem prostě mm, dostat někam více dopředu. Děkuji svému stěnovému zpravodaji za jeho trpělivost, ale já opravdu, opravdu prostě s tím nevím, nevím, co s tím mám dělat. Já se prostě snažím dosáhnout nějakého pokroku minimálně na úrovni technické toho eh, trialogu. Děkuji, děkuji. Vy jste nám tedy řekla, jak to tedy probíhá. Chcete vědět, jaký máme k tomu, jak si, jaké k tomu máme stanovisko. To znamená, vy nám říkáte to, co jste zažila, vy máte také svou eh, jaksi bohatou zkušenost a chcete také, abychom se k tomu vyjádřili i my eh, a jde tedy o velmi konkrétní věci, které se týkají jaksi mm, politického postoje a co se týče těch eh, dalších alternativních zpravodajů, tak máme tady na seznamu řečníků pouze pan Rmros Franz Franc a pokud tady nebude chtít hovořit nikdo další, tak tak bude hovořit pan Kofot. Ano, pan Kofot chtěl také slovo, takže začneme tedy panem Francem. Máte slovo, kolego. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, milé kolegyně, milí kolegové. Já musím říct, že jsem byl dosti zhrozen, když jsem zjistil, že ta včerejší vyjednávání na technické úrovni zazněl vlastně návrh, nebo jsem zjistil, že vlastně byl z přílohy odstraněn návrh na školení v oblasti antirasismu. A přitom si uvědomujeme, že antirasismus neustále stoupá a proto je naší povinností opravdu na všech úrovních, i na úrovni prostě interinstitucionální, udělat všechno proto, abychom bojovali jak si s eh, tímto fenoménem. A paní Holmajer o tom hovořila i v souvislosti s tím, co se včera stalo v Durinsku a i v, eh, vlastně ve smyslu nebo v souvislosti eh, s těmi vzpomínkami na oběti Eh, mm, antisemitismu, chci říct, to jsou prostě věci, které prostě nemohou eh, zmizet. Teď přesně víme, co se děje mimo jiné také i v některých eh, členských eh, zemí. To znamená opravdu, takovéto školení v oblasti antirasismu je prostě nutné a já proto chci, aby se to opět do té přílohy vrátilo, aby to prostě nezmizelo. Děkuji, děkuji, pane Franci, pane Kofote, máte slovo. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, děkuji také paní zpravodajce Holmajer za odvedenou práci. Opravdu skvělá práce, děkuji. Myslím si, že nikdo nepochopuje o tom, že bezpečnost v Evropě je ohrožena. Jen se podívejte na všechny ty teroristické útoky, ke kterým došlo v evropských městech, za nimi stojí také islámští teroristé. Já tady mám poměrně krátkou zkušenost v rámci tohoto výboru a uvědomuji si, že prostě je těžké najít jaksi řešení, to nejlepší, nejsprávnější, ale co se týče eh, jak si naší práce, pojďme se aspoň shodnout na tom, jaký by měl být tedy ten směr. Co se týče tedy využívání prostředků ve třetích zemích. Já si myslím, že je třeba opravdu zastavovat to ohrožení v těch třetích zemí, protože oni odtamtud pocházejí. Prostě to ohrožení vzniká tam, ta hrozba vzniká tam. Takže hlavně co se týče tedy otázek právního eh, státu, to nemůže být prostě využíváno jako nástroj boje proti určitým státům. A když se podíváme ještě na ty příspěvky, nebo k tomu, co, na to, co se stalo, tedy, nebo jak byly fondy využívány mezi lety 2014 a 2020, tak já je rozhodně tu zprávu i fond podporuje můj stát se vlastně účastní pouze toho nástroje, který se týká vnějších hranic. Protože my jsme vlastně mimo rám, rámec eh, k toho eh, t, eh, té spolupráce, ale například v Kodani jsme na vnější hranici na, na kodaňském letišti a proto tady musíme se dohodnout přesně, jakým způsobem budou spravována, budou spravovány ty požadavky na obdržení víza. Víz, víz. To znamená, tady interní koordinace je naprosto zásadní, pokud chceme zajistit bezpečnost a jistotu našich eh, občanů. Děkuji, pane Kofode. A teď se o slovo přihlásil pan Breyer. Prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji. Paní předsedkyně, došlo asi k nedorozumění, protože já jsem se nehlásila o slovo. Ano, tak to bylo jistě nedorozumění, paní Holmajer. A ne, omlouvám se, ještě tady kolega se chtěl přihlásit nebo chtěl hovořit. Máte slovo. Já se omlouvám, prostě špatně vidím, špatně vidím, prostě nevidím. Máte slovo, prosím. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Z řízení tohoto nástroje je samozřejmě naší prioritou, prioritou EPP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 prostě udělám všechno pro to, aby se to odrazilo i v mé zprávě, i v následujícím tedy rozpočtu. Žijeme v neustále se měnícím světě, eh, kde ty hrozby se navyšují opravdu každým dnem a hlavně tady v oblasti kyberzločinu, eh, praní špinavých peněz eh, a všechny ty metody jsou prostě stále or, sofistikovanější v oblasti organizovaného zločinu. To znamená, že ty naše obavy o bezpečnost jsou opravdu na místě, jsou naší prioritou. A zároveň si musíme uvědomit jako politikové, že všechny ty fondy, které máme k dispozici, musí být využívány řádným způsobem. Ano, eh, rada tady hraje důležitou roli ve chvíli, kdy chceme nějakým způsobem zásadně pokročit, co se tedy týče ISF. Nicméně rada v tuto chvíli eh, má poměrně svázané eh, ruce a všechny ty návrhy, které směřují jaksi ve směru krácení těchto fondů, to je prostě něco, co je naprosto neakceptovatelné a proto doufáme, že chorvatské předsednictví dostane opravdu plný mandát pro vyjednávání v této oblasti a ty fondy opravdu kráceny nebudou a ty prostředky k dispozici budou. Děkuji, paní Holmajer, máte slovo. Děkuji, děkuji srdečně vám všem, kolegyně a kolegové. Co se týče těch technických trialogů, tak eh, tady jsme ještě nedošli ještě k žádnému federálnímu rozhodnutí. To znamená, že to, o čem se hovoří v rámci technických trialogů, jde potom ke stínovým zpravodajům a poté tedy se vypracují ty návrhy. To znamená, že v tuto chvíli je vlastně prakticky všechno otevřené, ale ano, vím, že v tomto směru nějaký takovýto návrh existuje, vůbec nevím, nerozumím tomu, to znamená, že bych ráda eh, věděla tedy, o co jde. Já jsem ještě v žádném případě v tuto chvíli eh, v tomto ohledu nepřijala žádné eh, rozhodnutí. V některých oblastech prostě ještě opravdu vůbec nic nemáme. Něk- ta, ta, opravdu, ta vyjednávání jsou svízelná, někdo prostě předkládá nějaké návrhy, prostě ale ještě opravdu žádné konečné rozhodnutí nikým přijato nebylo. Takže děkuji tedy všem všem kolegům, kteří vyjádřili tady podporu i kolegovi z Dánska děkuji je třeba udělat všechno pro to opravdu, abychom za chorvatského předsednictví prostě měli plný mandát, protože jinak prostě ani ty technické trialogy prostě nemají smysl. Prostě ano, vy si tam s nimi sednete, všichni jsou hrozně milí, sympatičtí, ale nemůžete nic vyjednat, takže opravdu to všechno spíše vede k frustraci než k nějakému opravdovému řešení. Takže opravdu musím udělat všechno pro to, aby chorvatské předsednictví nějakým způsobem prostě ten plný mandát zařídilo. Takže děkuji. Děkuji mnohokrát vám všem a budeme pokračovat. Děkuji, děkuji. Takže tímto způsobem můžeme říci, že tady nešlo tedy k žádnému eh, vlastně váš konkrétní návrh, eh, tomu jsme porozuměli, nikdo nebyl proti a jde o to prostě dostat ten plný mandát. Takže my uděláme všechno pro to, aby tomu tak bylo. Sekretariát si to tedy zapíše a my se pokusíme tedy všem ehm, na všechna místa dostat prostě to, co vy navrhujete a nesedět pouze se založenýma rukama. A poté, co jsem tedy vyřkla toto, chci říci, že už nemáme nic dalšího na pořadu jednání a další naše setkání proběhne 19. února od, 9, od 9 hodin do 12.30 a poté od 15 do 18.30, to bude v Bruselu a také 20. února od 9 do 12.30 a poté odpoledne od 14 do 17.30 také v Bruselu. Děkuji, dámy a pánové, hezký den.